Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Euh, je pense qu'il n'y a... Já myslím, že ne, nikdo nemá poznámky k programu, eh, takže pokud nebudou připomínky, tak lze ho přijmout. Já nemám žádná sdělení v této fázi, takže přijdeme hned k programu. Za prvé to stálá strukturovaná spolupráce. První výměna názoru se bude týkat revize tohoto procesu stále strukturované spolupráce. Chci přivítat naše řečníky, pana Arnota Molnera, který je šéfem CDFOPOL, ESVČ, potom je to kapitán Lars Schumann, který je z, ze štábu Evropské unie, pana, pan Sinioniho, který je e, z Evropské obrané agentury a pana Molnyho, který je náměstkem ředitele Mezinárodního institutu pro, vzájemné, pro mezinárodní vztahy. Takže strukturovaná mm, spolupráce ta je zakotvena v Lisabonské smlouvě, zavádí se zde možnost, aby určité jádro členských států rozvíjelo svoji obranou spolupráci. Vznikla v roce 2010, aktivovala se až v roce 2017, kdy se vytvořila dost velká skupina 25 států. Je to e, součást e, tedy společné bezpečnostní obrané politiky a opírá se o e, koncepci indiferencované diferencované integrace integrace, takže každý stát má možnost dobrovolně se zavázat eh, k této obrané politice, to znamená participovat na zbrojních programech, posilovat operativní kapacity a podobně. Strukturovaná spolupráce byla eh, notifikována v prosinci 2017, kdy mm, bylo předloženo 20 závazků, které mají za cíl rozvíjet obrané schopnosti Unie i mm, mm, na e, základě rozhodnutí, kterým se zavádí tato strukturovaná mm, spolupráce, tak první projekty byly předloženy členským státům v prosinci 2017, včetně e, té, e, toho plánu spolupráce a potom v listopadu 2018 bylo přijato, byly přijaty projekty a další projekty v roce 2018 a celkem je to 40, 47 47 individuálních projektů eh, této spolupráce v oblasti jako eh, výcvik, vzdělávání, rozvoj kapacit a eh, operačních schopností a vysoká představitelka mm, mm, v květnu 2019 předložila první zprávu aplikaci této spolupráci Ehm, i rada následně na to přijala 6. května 2019 svá doporučení. Ehm, takže teď jsme v určité etapě, kdy je třeba vyhodnotit eh, silné a slabé stránky eh, této strukturované spolupráce a vyvodit z toho po naučení. Úspěch této spolupráce spočívá právě v tom, že členské státy eh, se zavazují v konkrétních pěti oblastech podle článku 2 protokolu 10 a dodržování těchto závazků umožňuje zvyšovat schopnosti Evropské unie a i e, být strategicky autonomní. Zde Otázka je, zda byly splněny cíle této strukturované spolupráce, pokud ano, jak je to s jejich vývojem, jak je to eh, s těmi eh, eh, limity, které se členské státy zavázaly respektovat, pokud jde o třeba investice do obrany, do svých obraných politik, do výcviku, do vojenského materiálu a podobně a i s cílem samozřejmě posílit interoperabilitu a schopnost Eh, používat eh, ozbrojené složky. Jak jsme na tom? Od konce března 2020 Eh, tedy do, pardon, do konce dva, března 2020 eh, vysoká představitelka předloží svoji výroční zprávu, nebo vysoký představitel tedy předloží své, svou výroční zprávu, jaké to z cíly, které byly stanoveny a předloží se návrh cílů na období 2021-2025. Na základě této revize Rada přijme doporučení členským státům, což má nastat v květnu 2020. A to asi bude Poslední etapa asi nastane tedy eh, na Radě ministrů zahraničí a obrany v, na, na podzim 2020, kdy se eh, připraví tyto výhledy na příští období. Parlament rozhodl, že mm, eh, také předloží své doporučení radě a zpravodajem tohoto doporučení je pan Radoslav Sikorsky z EPP, takže to jenom chci připomenout. A to je i důvodem, proč jsme se sešli dnes právě na toto téma. A na začátku bych chtěla dát slovo panu Molinárovi, aby nám předložil, jak to vypadá s revizí této strategie, této spolupráce, jaká metodika byla přijata pro tuto revizi a k jakým prvním závěrům jste dospěli. Dále dám slovo panu kapitánovi Šumanovi, který je ze štáb, generálního štáb, štábu Evropské unie, který nám pomůže hm, hovořit o těch konečných uživatelích, což jsou vojáci, vlastně, jak oni mohli vstupovat do této revize, této spolupráce. A nakonec to bude pan Molny, který nám řekne, co si o tom myslí vědci, odborníci, a jak to zapadá do dalších evropských iniciativ, především do toho Evropského fondu pro obranu a do jaké míry tato spolupráce může přispět, abychom eh, mm, rozpracovali koncepci strategické evropské autonomie. Takže nejprve má slovo pan Molnár, tak pět až sedm minut. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání i za příležitost, abych vás informoval o tom, jaká situace tady je, jaké jsou důležité milníky v této oblasti, v tomto ruce a e, rád bych, abyste jako parlament se cítili dobře informováni. Samozřejmě, že my velice už se spolupracujeme i se sekretariátem iniciativy PESCO, mé oddělení pro politiku bezpečnosti a obrany, spolupracuje s kolegy z PESCO. Tady už se hovořilo o těch 25 členských státech, které jsou aktivní v tomto rámci. Právní e, základ už tady byl zmínit Ames a bude-li potřeba, je nutno tento dokument aktualizovat a rozšířit. První fáze tento rok končí, další fáze 21 až 25 a potom budeme definovat další období přesněji. Samozřejmě musíme vzít v úvahu pokrok, kterého se dosáhlo v dosahování cílů PESCO i další prostředí. Já si myslím, že je důležité vědět, že PESCO vzniklo nebo bylo odstartováno relativně nedávno takže bychom neměli očekávat nic úplně zásadně obrovského, ale zároveň je to příležitost k tomu, abychom se podívali, kde můžeme posílit své aktivity a PESCO, tak říkajíc, popohnat dopředu a jak se dál rozvíjet. Tady bych chtěl zmínit, že ta otázka účasti třetích zemí tedy podmínky, za nichž mimořádně mohou být třetí země přizvány, je nadále závažnou otázkou k řešení. Věnuje se tomu i rotující předsednictví, v tuto chvíli chorvatské předsednictví. Hledáme řešení. Loni jsme dosáhli celkem dobrého výsledku, ale zatím ještě není úplná schoda a toto téma není součástí tohoto review. Ono je to velice důležité a bude potřeba to v nadcházejících týdnech dořešit. Odstartovali jsme strukturovaný proces sekretariát PESCO spolu s členskými státy, abychom eh, zjistili, jakých eh, zlepšení je možno dosáhnout. Tedy první stupeň teď sbíráme nejrůznější inputy od členských států k různým otázkám. Druhý krok bude, aby vysoký představitel přišel s doporučeními pro budoucnost implementace PESCO to čekáme, že dojde na radu koncem března, začátkem dubna a rada by potom měla přijít s hlavními směry dalšího rozvoje doporučení te- pro PESCO. Další bude revize právních aktů, bude-li to třeba, aby se reflektovaly aktuální změny. To by mělo nastat koncem roku a mohlo by se to týkat uh, jak rozhodnutí o ustanovení PESCO, pokud budou nějaké změny, tak změny právních podkladů a potom také rozhodnutí rady, která se bude týkat nejrůznějších projektů v rámci PESCO. A teď se dostáváme už do příštího roku, následně eh, budeme posuzovat i ty cíle, které by měly vést k splnění implementačních cílů. To je tedy proces, který bude následovat po e, tomto přeskumu PESCO, abychom měli další definice cílů, které mají být dosaženy v, rámci, v budoucích letech v rámci PESCO. Sledujeme ten strukturovaný proces s členskými státy ve třech oblastech. Cíle, projekty a procese. Napříč, jak tady již bylo naznačeno, je třeba vydládit cestu pro budoucí rozvoj a je třeba identifikovat také hmatatelné výsledky, které by PESCO mělo přinést. To je samozřejmě úplně zásadní věc pro důvěryhodnost PESCO. Teď mi dovolte krátce různé oblasti závazky. Tady za prvé musíme být realisty, tedy členské státy zatím těch 20 závazků internalizují, převádějí do národních obraných plánů. Musíme eh, tady být opatrní, aby nedocházelo k nějakým drastickým změnám. Za druhé, soustředíme se na implementaci. Eh, tady eh, bude následovat ta výroční zpráva vysokého představitele, která bude opravdu velice důležitým dokumentem. Třetí věc tady, a to už je součást diskuse, je více se soustředit na ty takzvané operativní závazky, tedy posílení eh, posílení té společné bezpečnostní a obrané politiky. A pokud nebudeme schopni reflektovat eh, tu aktualizaci závazků jako takových, tak eh, budeme muset přijít s cíly, abychom měli jasnější, preciznější ty linie, ony guidelines. Pak máme ty úkoly, je třeba se soustředit na to, abychom rozvíjeli schopnosti a kapacity a operační připravenost. A další velký objem projektů, eh, teď se to týká otázky, zda je možno vytvářet klastry v projektů v různých oblastech. Tak a to pak uvidíte. Logistika, mobilita, stejně tak oblast eh, kybernetické bezpečnosti. To je samozřejmě projekt, který musí členové specifikovat a budou se tomu kolegové určitě, určitě věnovat, hlavně pan Alessandro Tignoli. Co se týká procesu a pracovních metod, to je třetí oblast, tak je klíčová otázka, jak proces PESCO může být uveden do souladu s každoročním postupem v rámci společné politiky a na druhé straně je třeba to uvést do souladu s obraným fondem. Další otázka, která se týká procesu a metodu, je, jak posílit posuzování, které je zcela zásadní pro PESCO, jak co se týká závazků, tak i co se týká budoucnosti a pokroku těch projektů. Soustředíme se samozřejmě na pokrok v rámci PESCO, ale není to nic eh, izolovaného. Musíme eh, posílit eh, soudržnost s ostatními aktivitami v oblasti bezpečnosti a obrany a stejně tak vysoký představitel bude muset hrát klíčovou roli spolu se svými kolegy v komisi nad rámec ehm, těch obraných nástrojů bychom se měli podívat i na to, kde se PESCO spojuje s dalšími relevantními oblastmi rozvoje obrany. To třeba nebylo úplně na mysli v době, kdy PESCO vznikalo, ale s postupem doby je to stále důležitější. Jsou to různé mírové aktivity a rozvoj námořní bezpečnosti, kybernetické hrozby a nedávno jsme se pustili do aktivit v oblasti klimatických hrozeb. Hlavní poselství, co bych vám chtěl říct, je, že bychom my i členské státy měli ustanovit jednotné nástroje, které by byly jednotné pro těch 25 členských států. To si myslím, že je opravdu unikátní ve světě, protože to nikde jinde neexistuje. PESCO je uh, obsáhlý politický rámec pro spolupráci v oblasti obrany a proto je hlavním cílem zachovat ono politické momentum. Politické, vojenské, ekonomické a strategické důvody, které vedly k ustanovení PESCO, jsou relevantní i v dnešních dnech, možná dokonce i více. Jsou to sice jenom dva roky, co PESCO vzniklo, ale Eh, musím říct, že zatím nebylo dost času na to, aby se dosáhlo všech očekávaných efektů, ale budeme dále pokračovat a podporovat členské státy, aby směrovali k těm cílům, tak abychom mohli být úspěšní. Děkuji. Nyní dám slovo panu kapitánovi Šumanovi z Generálního štábu Evropské unie. Yeah. Thank you, uh, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedající. A děkuji vám za příležitost, že dnes budu moci promluvit na tomto zasedání. Pan Molnár vám eh, podrobně popsal, eh, co vlastně eh, děláme, jaká je naše činnost v rámci PESCO, tak já bych se tedy nyní soustředil na vojenské aspekty. Jde vlastně o tom, jakým způsobem řídit vojenský instrument, kdykoliv je to třeba, jakým způsobem provádět vojenské operace, jak plnit požadavky, jak trénovat eh, naše síly. Eh, když se podíváme na současný stav, je ještě opravdu co zlepšovat my eh, tady nehovoříme jenom o čemsi eh, rétorickém, ale jde skutečně o bezpečnost eh, našich mužů a žen v akcích. Je třeba, aby proběhla holistická diskuse. Měli bychom si uvědomit, vést diskusi o tom, k čemu ESCO, PESCO má sloužit, co je třeba upravit. A nejde tady jenom o tu strategickou eh, revizi, ale také výroční zprávy. Eh, ten strategický přeskum je výbornou příležitostí zamyslet se nad tím, zda jsme na správné cestě, eh, zda využíváme synergii s našimi obrannými iniciativami a jejich interakce a synergie s jinými procesy a jak eh, toto rozvíjet dál. Z vojenského hlediska eh, se snažíme dosáhnout eh, vojenských ambicí Evropské unie. A v této souvislosti máme něco, čemu říkáme full spectrum force package, to znamená sadu celého, celého spektra vojenských schopností. Takže otázka je, jestli to takto potřebujeme a možná, že by bylo dobré, kdyby proběhla diskuse v radě. Krátkodobě docela máme jasno v tom, jaké jsou naše požadavky a jde vlastně o naše operační plánované, plánování a plánování našich schopností. My máme určité krátkodobé mezery v našich schopnostech a to by mohlo být taková dobrá orientace, jak pokračuje, pokračovat dál. A mm, de facto i to, co se nám už povedlo, může doplnit obrázek. A proto ty operační požadavky číslo 12, 13 a 14 je třeba posílit. Návrhy projektů se musí více a více soustředovat na zaplňování mezer v našich schopnostech, tak abychom měli lepší eh, stav našich sil krátkodobě. Samozřejmě musíme se soustředovat na naše výstupy. Eh, musíme také posilovat procesy a eh, propojení se stávajícími operačními silami. V současné době máme 47 stávajících projektů a je tedy čas je nějak rozstřídit, eh, spojit eh, do klastrů podobné projekty, které splňují podmínky, jak je definovaly členské země. Toto by mělo vyrůstat ze zdola. Ale samozřejmě my jako PESCO sekretariát Eh, samozřejmě tu autonomii projektu respektujeme, ale musíme podporovat také ten proces z hora dolů. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že eh, tento výbor a mm, také další by měli potvrdit eh, a přesvědčit se o tom, že PESCO je praktická vojenská iniciativa ohledně našich vojenských schopností. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji. Nyní dám slovo panu Aleksandru Sidonimu z Evropské obrané agentury. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mě pozvali, abych mohl pohovořit zde před vámi spolu s kolegy z sekretariátu PESCO. Jak řekli předřečníci, i já bych se chtěl zaměřit na poslední vývoj, eh, na projekty. Jak víte, eh, ta ta poslední dávka projektu byla odsouhlasena v listopadu radou a tam bylo při, doplněno 13 k těm stávajícím projektům, ale mm, vlastně 10 ze 13 to je v oblasti výcviku a e, podobných oblastech. Takže tady e, jde o to, aby ten výsledek měl e, dopad na ty evropské obrané kapacity konkrétní dopad. Jenom připomenu výběr těchto mm, projektů ze strany státu. První krok výběru je, že se předloží návrh, nějaký členský stát předloží návrh projektu a e, členské státy začnou e, tedy si sdělovat informace o tomto projektu a snaží se o konsensus. E, minimum je dva členové projektu a poté, pokud je tam to minimum, tak se to předloží sekretariátu PESCO, který to vyhodnotí tedy kolegové z ESVČ to vyhodnotí z pohledu operativy operačního a, mm, a Mm, tu, tu, stránku těch eh, vojenských schopností, tak to zkoumá agentura. Agentura eh, přitom aplikuje kritéria jako koherentnost, eh, jako i to, zda ten návrh toho projektu již je dostatečně vyzrálý, potom jak to bude vypadat z pohledu financování. Vyzrálost toho projektu, to je velice důležité. Tam se zkoumá, zda existují harmonizované požadavky, což je zásadní, aby bylo možné začít se spoluprací mezi členskými státy a musí existovat dobře propracovaná cestovní mapa. Na základě hodnocení tohoto návrhu, eh, který, jak to předloží sekretariát PESCO, tak ty participující členské státy vyberou projekt eh, na základě eh, Eh, tedy těch kritérií, takže ty, ten výběr projektů je v rukách členských států. A jak my to monitorujeme? To je klíčová otázka. To i se řeší v té strategické revizi PESCO. Prozatím to samohodnocení pokroku, to dělají členové projektu. Jinými slovy, členské státy, které participují na tom projektu, provádí to sebehodnocení. Podle rozhodnutí rady tak rada musí být řádně informována členy projektu o vývoji daného projektu. Jednou do roka je třeba podávat zprávy. Tato zpráva obsahuje konsolidované informace o pokroku, o implementaci projektu, o cestovní mapě, cílech a milnících. A, a jak to přispěje ke splnění těch relevantních nebo závazných závazku. A i ta zpráva, projektová zpráva, potom bude předložena ke konci měsíce radě. E, to je potom i e, použito pro tu výroční zprávu, která se předkládá koncem března tohoto roku. A dovolte, aby, teď vám řeknu pár příkladů projektu, abyste věděli, jaká je různorodost, pokud jde o rozsah, participaci i cíle. Ten, eh, ten projekt eh, Rychlé reakce v oblasti počítačové, tam máme šest členů a šest pozorovatelů projektu. Mm, tento projekt umožní členským státům vzájemně si pomáhat při zajišťování vysoké úrovně odolnosti počítačové odolnosti a jak kolektivně reagovat na případné incidenty. Tyto týmy případně mohou pomáhat jiným členským státům, institucím EU a i e, operacím. E, e, dále jsou to ty radiové projekty, to koordinuje Francie. Tam jde o vývoj nové technologie pro jde o přijetí standardu, který zajistí interoperabilitu ozbrojených sil v oblasti společných operací. Pokud jde o radové spojení, tady jde o to, eh, díky tady té společné platformě se posílí autonomie EU. Nedávný autonomní projekt, který koordinuje Itálie, tak ten má za cíl připravit novou eh, třídu kategorii lodí, které budou pomáhat při operacích. A mm, díky eh, tomu, že eh, zde jde třeba o zařízení proti znečištění, lékařské zařízení a řídící systémy Militární mobilita. To je další příklad projektu. Jde o jiný typ projektů s vysokou participací. 24 z 25 členských států se zapojili do tohoto projektu a mm, cílem tedy e, je pracovat, e, být takovým facilitátorem. Cílem toho projektu je fungovat jako platforma pro koordinaci Eh, eh, směřující ke lepší vojenské mobilitě, mobilitě armád v Evropě. V kontextu eh, těchto projektů PESCO dovolte, abych zmínil i <clears throat> podporu, které se dostává ze strany našich agentury. Naše agentura má za úkol pomáhat těmto projektům v rámci PESCO také. Agentura poskytuje podporu na žádost členů projektu a v takovémto případě ti členové mohou využívat know-how, zkušenosti naší agentury podle daných potřeb. Pro zatím šest projektů eh, je mm, předmětem podpory naší agentury, našeho know-how také i s agenturou se teď jedná o dalších projektech, kde by i agentura mohla také pomoci svojí podporou. S ohledem na budoucí perspektivu, tak já zde nechci příliš eh, hovořit o budoucí perspektivě, protože zatím probíhají diskuze a e, členské státy, PESCO tedy, teď o tom jednají. Nyní v, i v kontextu této revize strategie, tak jde o to, se zamyslet na tom, jaká ponaučení vyvodit z toho eh, dvouletého cyklu PESCO, eh, abychom eh, zajistili lepší komunikaci mezi participujícími členskými státy PESCO a abychom jim pomohli implementovat případně novely předpisů, které se týkají oblasti PESCO. Děkuji a závěrem dám slovo Jean-Pierre Molnimu. Dobrý den a nejprve chci poděkovat za toto pozvání. Ehm, já zastupuji Think Tank, takže možná budu hovořit no, trochu jinak, protože se na to všechno dívám změšku. A možná i ehm, vznesu určité otazníky, na rozdíl od předřečníků. Budu klást otázky, otazníky. Za prvé, zde Eh, my máme takovou síť eh, eh, think tanků v Evropě, takže to není čistě francouzská oblast a týká se to tedy obrané politiky i průmyslové obrané politiky. Je to tedy síť vědců a hm, kteří se zamýšlí nad otázkami, jako je vztah mezi PESCO a Evropským obraným fondem a potom se zamyslíme na, zamýšlíme nad strategickými guidelines tohoto fondu pro obranu. E, pokud vím, e, na to období 21 až 25 by mělo být odsouhlaseno letos v létě. Pokud je o PESCO, je třeba si uvědomit, že je to zakotveno již v Lisabonské smlouvě z roku 2010 a vlastně i to byl důvod té mm, to, tého konventu a té smlouvy, která z toho vzešla, takže již vlastně to máme zde 15 let. A Eh, potom mm, velice rychle došlo k náhradě eh, toho původního, toho původní koncepce, protože se ten francouzsko-německý dialog rozšířil na další, takže proto léto 2010 a prosinec 2017. Jeden z paradoxů je, že možná ta implementace byla trochu ukvapená, pokud jde o těch 20 commitments, závazků, 20 závazků zde, asi o tom se bude jednat teď při této revizi. Tady jde o to mm, se zamyslet, zdali bychom nemohli mít mm, konkrétnější commitments, závazky než těch 20 již přijatých. A dále těch 17 prvních projektů, no tam členské státy v podstatě předložily projekty, které stejně již někde měly v šuplíku a mm, nepříliš to zapadá do toho evropského rámce když se eh, zde byla snaha to napravit posléze. Pokud jde o těch 20 commitments závazků, tady my máme dva takové modely, eh, podle mého se doplňují. Mm, ne nutně ty modely jsou nesouladu. Je to budování evropských kapacit, a to buď na základě dobrovolného přispění, kdy máme zde skupinu zemí, například Eh, na, v rámci NATO Německo je, mm, tedy řídí takový projekt, potom i Francie také, v jiné oblasti také eh, je řídícím státem takového projektu, který není zrovna evropský eh, v rámci NATO. Takže ty země, které si přejí něco udělat, tak mohou takto. A mm, s tím, že když se zaváží, tak to udělají, ale není to jejich povinnost do toho jít. A zde my máme takovou výhodu i nevýhodu nebo riziko. Jež, výhoda je, že když je to binding commitments, tak je zde závazek, povinnost splnit ten závazek. A otázka, která se klade, co se stane, když ten závazek nesplní, když nějaký stát eh, třeba e, nesplní své závazky a opustí ten projekt PESCO. Uvidíme, co se stane na konci roku, ale já myslím, že bychom měli mít preciznější formulace. Eh, my jsme PESCO koncipovali jako něco inkluzivního, což je dobré, ano, aby... Eh, a teď možná by bylo třeba akceptovat v rámci PESCO, že i některé země budou moci jít ještě dále, tedy nějaký PESCO plus. Ne, Eh, který a všem nebude institucionalizován. A tak umožníme některým zemím jít ještě dále dopředu a eh, neklást jim překážky v tom. Takže to je ta otázka binding commitments. Potom ty projekty jako takové. Eh, otázka, do jaké míry jsou v souladu, jsou koherentní Eh, z globálního pohledu, z pohledu kapacit a podobně. Když se podíváme na ty první projekty, tak tam tomu bylo, ale u těch pozdějších ne nutně. Je třeba, aby ta globální strategie, strategie, to, co máme úplně na vrcholu, eh, tak a tam to není úplně konkrétní, precizní, tak aby toto bylo v souladu s, tím, s těmi kapacitami, s tím, co je tam dole, co je operativní. Zde Sven Biskop, to kolega, kterého asi znáte, on mm, připravil takový dokument o jednom projektu PESCO, krok, a on řekl, nemůže to být nějaký prostředek, jak vytvořit projekt, který by v podstatě byl takový zastřešující a zahrnoval by i jiné projekty, je to všechno otázka kapacit. Takže jdeme bottom up zatím, ale třeba jít i top down. A poslední bod, vztah mezi Evropským obraným fondem a PESCO. Za prvé, PESCO byla před eh, tím fondem, i když tam již byl odkaz na fond. A máme zde dvě iniciativy které, jsou to dvě iniciativy, které nejsou úplně totožné. Za prvé, ten obraný fond, ten je určen podnikům, to PESCO je eh, pro členské státy. Za druhé, v tom fondu máme cíle, které nenutně jsou cíly PESCO. Hmm, otázka hmm, cross-border business, třeba hmm, to platí pro průmysl, kde jde o to ehm, tedy vylepšit ty dodavatelské řetězce. To jsou otázky čistě průmyslového charakteru, které nejsou v PESCO. A v PESCO zase máme cíle, které mhm, podle mě jsou trochu diskutovatelné, které jsou spíše střednědobého charakteru, kdežto v tom fondu máte cíle, které jsou spíše pro, podle mě dlouhodobé, které se týkají především těch disruptive technologies, těch, těch technologií například, což může vést tomu, že se vytvoří určité nové kapacity, ale tak někdy kolem roku 2040. A poslední bod. Hmm, je třeba propojit PESCO a Evropský obraný fond. Ehm, ehm, jedna ta iniciativa, ta spadá pod společnou bezpečnostní obranou politiku, kdežto druhá, to je Evropský program. A, takže ta pravidla řízení nejsou stejná. A především je tady otázka, kterou máme všichni v hlavě, a to je přístup třetích států. Mezi členskými státy EU máme odlišné názory. Jaký vztah by měl existovat mezi PESCO a Evropským obraným fondem? Když třeba vezměte, vezmete Polsko, země jako Polsko, asi eh, bude chtít to oddělit všechno protože chce, aby co nejvíce se eh, ta strukturovaná spolupráce otevřela třetím zemím. A pokud to propojíte příliš těsno s Evropským fondem, tak by to mohl být problém. U toho Evropského obraného fondu, tak tady je třeba nutně financovat eh, ty projekty, které jsou zcela v souladu s rozvojem kapacit EU globálním rámci a tady vás odkazuji eh, na tu revizi a určitě mm, je třeba ale mít takový jaksi dokument, eh, fundovanější dokument, eh, který bude popisovat, jaké jsou ambice EU v této oblasti. Mm. A potom na druhé straně vás chci odkázat na fakt, že určitě s tím Evropským obraným fondem bude třeba financovat eh, ty největší projekty, ty nejdůležitější projekty, to znamená projekty, kde nestačí financování jednotlivých členských států v nějakém jenom rámci spolupráce. Takže tady je třeba, aby oboje bylo v souladu aby oba, ob, oba to byly rámce pro spolupráci v EU a to skutečně bude velká změna. To je bezprecedentní. Můžeme hm, samozřejmě kritizovat obě iniciativy, možná PESCO ano, protože již máme za sebou dva roky zkušeností, ale jsou to nástroje, které jsou novými nástroji a zcela nezbytnými nástroji, pokud chceme jít cestou evropských vojenských kapacit, které budou ve světě více důvěryhodné. Děkuji. A nyní dám slovo plénum a začne Radek Sikorsky, pokud chce. Thank you. Děkuji vám. Já jsem eh, v parlamentu a tomto výboru nováčkem, takže ta dokumentace je pro mě nová, peskoň jako takové nikoliv, ale snažím se intelektuálně sledovat všechno, co tady zaznělo, protože já bych rád věděl něco velice prostého a sice, zda máme nějaký, kon, budeme-li mít nějaký konflikt na periferii Evropské unie, teď, když máme nacionalistického nepředvídatelného amerického prezidenta, tak zda bychom byli stejně bezmocní, jako jsme byli v 90. letech ve vztahu k Balkánu, nebo jestli bychom si vedli lépe. Uh, když dojde ke zhoršení situace v Libii nebo v Alžírsku, tak bych rád věděl, jaké druhy sil a na jak dlouho byste byli schopni tam vyslat. A zda byste byli schopni dosáhnout eh, splnění úkolů, které se očekává, a to je efektivní ochrana vnějších šengenských hranic, které, které by neměly být jen tak překračovány. A taky bych rád věděl, zda PESCO, jak se teď právě navrhuje, zda nás to, nám to přinese splnění takovýchto ambicí, nebo zda nás čekají roky a desetiletí prázdných řečí. Také bych rád věděl, jaké finanční prostředky by bylo potřeba na dosažení takových cílů a zdostávající návrh komise a navrhované škrty eh, nejsou hrozbou vůči tomu, co chcete dosáhnout. My jako Evropský parlament máme velké sympatie k celoevropským řešením těch problémů, nimi si členské státy nejsou schopny sami poradit. A také máme zkušenost z chyb a omylů v architektuře a obtíží s vysíláním sil v rámci NATO. Stejně tak financování operací NATO ze strany členských států A Spojené státy nám ještě i před Trumpem říkali, eh, že určitě nastane doba operací, s nimiž nám oni pomáhat nebudou. Eh, Libie je na tom tak, jak na tom je, protože dva členské státy eh, tam začaly zasahovat a teď to tam vypadá, jak to tam vypadá to je prostě náš chaos a my bychom měli nabrhovat obranou unii, která by dostala svému názvu. Obraná unie, která podle mého přesvědčení by mohla získat širokou podporu od evropské veřejnosti v mnoha členských státech ale rád bych eh, to viděl, aby se to prezentovalo méně byrokratickým jazykem, eh, tak, abych eh, já tomu rozuměl a aby tomu rozuměli i mý voliči. Takže prosím, abyste byli odvážnější. Já si myslím, že evropská obrana, jednotná evropská obrana je pojem, jehož čas, tak říkajíc, už nastal. Někteří lídři, jako prezident Macron, navrhují, abychom to brali opravdu vážně. Dokonce hovoří o evropské roli v jaderném plánování. Já nenavrhuji, aby se Pesko do tohohle pouštělo, ale duch času se změnil, se z pohledu evropské obrany zlepšil a rád bych vás vyzval, abyste byli odvážnější, abyste podporovali toto úsilí. Děkuji vám. Merci. Děkuji. A nyní Arnaud Dangean za EPP. Děkuji. Podle toho, co jsme slyšeli, tak bohužel to jenom mě utvrzuje v mém hodnocení PESCO a to principiálně. Je to krok před, velice významný, zajímavý, který sebou nese řadu příslibů, jak řekl eh, kolega Molný na konci, ale nicméně ještě jsme moc daleko od nějakého efektivního výsledku, abychom mohli Eh, eh, říci, že jsme zvítězili. Já eh, si myslím, že především to nemá moc velkou podporu ve veřejném mínění. Je to hodně technokratické a ty výsledky jsou v rukách členských států, ale jsou velice strohé. Dnes mm, hovoříme o strategické revizi procesu. No ale co se dělo dva roky? co, v čem byl pokrok za ty poslední, poslední dva roky. Všichni jsme chtěli prodat PESCO, vychvalovali jsme ji, máme 47 projektů, 47. Já eh, myslím, že by se to mělo nějak protřídit, to přece není seriózní, 47 projektů. A řada států navrhuje projekty, protože o toho něco očekávají, je to interesuje, konkrétně je eh, chtějí tím třeba vylepšit evropské kapacity, takže i když asi tam nějaké ty zadní myšlenky, ta jejich participace budou. 47 projektů, všechny evropské země téměř se do toho zapojily, ale podle toho, co jsme slyšeli, no, tak z těch 47, tak bych chtěl vědět, jak je tam pokrok, jak vypadají. Dnes jsem slyšel otázky, které jsme si kladli již před dvěma lety. Jak Otázka tedy, jak eh, se tedy propojí PESCO s tím Evropským fondem, s kart a podobně. Takže já mm, bych rád od vás slyšel odpověď. Já jako občan mm, se ptám, protože občané mm, říkají, no už dva roky tady se tvoří PESCO a teď, eh, když se podíváme na konkrétní projekt, tak eh, a ty členské státy, které participují, tak bych rád, aby to bylo konkrétní, abychom věděli, jaký to, jaké to je. To mě zajímá, protože ty otazníky, no ty otazníky, ty si klademe všichni. My si ptáme, dobře, jak je to propojeno s Evropským obraným fondem, ale žádné odpovědi jsem tady na to nenašel, je to frustrující. K fondu, jak řekl kolega Molný, takže tady to je pozitivní, no o tom také nepochybuji, ale obávám se, že kvůli té inkluzivnosti, kterou jsme si všichni tak přáli a kvůli i eh, té o, objemu toho projektu a kvůli velkému počtu těch participantů, takže to mm, je jaksi asi dlouhodobý proces to bude my pořád čekáme a jsou ty revize, revize a čekáme na výsledky. Já vím, že dva roky je málo vzhledem k eh, té velké práci. Ale já jsem pochopil, že nemůžete nahradit členské státy, ale rád bych věděl, jak to vypadá s těmi projekty, jaký je pokrok, které státy udělali velký pokrok, které ty projekty vedly k, hmatatelným výsledkům anebo eh, jsou to jenom <clears throat> zaprášené spisy a eh, já upřímně eh, tady vy mluvíte s poslanci a poslanci musí skládat účty občanům, voličům. My jsme jim slíbili, že budeme mít obra, evropskou obranou politiku a vy máte sekretariát PESCO, no tak já předpokládám, že asi sleduje, co se děje konkrétně, anebo se zjistí, že se nic neděje. A my eh, bychom chtěli, kdyby to šlo, eh, když se nic neděje, pokud se nic neděje, tak to nějak posunout. Ale každopádně teď mm, tady, je tak, tady se prohlubuje taková propast mezi těmi deklaracemi třeba eh, francouzského eh, prezidenta minulý týden a mm, mezi konkrétními kroky v obraně, evropské obraně. A mm, my musíme to vysvětlovat. My říkáme občanům, nedělejte si starosti, ale potřebujeme vědět, jak to je. Teď jsme tady mezi sebou dobře, jsme tady v té naší eh, slonové věži evropské a eh, nic, budeme mluvit jenom mezi sebou, ale ne, mm, já jsem z toho frustrován tedy. Merci. Uh... Děkuji za Renew Europe, Petra. Thank you, Natalie. Thank you. Děkuji, Natále. A děkuji všem, kteří nás dnes přišli informovat o pesku, tak eh, možná bychom se měli shodnout na tom, že PESCO je de facto eh, nová akce Evropské unie. Eh, měli bychom si o toho slibovat zázraky nebo kouzla za pár let. PESCO vlastně to je projekt, který byl spuštěn já myslím, že se na to musíme dívat realisticky. Především bychom měli posoudit eh, účinnost koordinace. Ono to je o koordinaci. Je to skupina zemí, které se účastní určitého projektu v rámci PESCO. Například eh, je tady projekt eh, Eh, kybernetické odolnosti, který řídí Litva. A já vím, co se vlastně stalo eh, na našem ministerstvu obrany. Eh, my jsme vlastně dříve neměli vůbec žádný tým, který by v případě nějakého útoku kybernetického mm, mohl přijet přímo na místo a pomáhal. Nyní takový ten tým máme. Takže já bych asi řekl, že, je, že eh, bychom tedy možná měli eh, pozvat eh, si tady země, které se účastní určitých projektů PESCO a měli bychom se bavit o dosažení určité úrovně, abychom měli takový obrázek, eh, jaký, co je realisticky možné. A eh, měli bychom se vlastně seznámit eh, s každým možným detailem tohoto projektu, tak abychom skutečně pochopili, jaká jsou specifika PESCO. Ale my bychom vlastně potřebovali trošku konkrétnější poznatky o PESCO. Já tedy vím od našich odborníků na obranu, že jsou velmi spokojeni s tím, co probíhá na půdě PESCO. Jsou zde příspěvky členských zemí a já myslím, že eh, skutečně se dočkáme velice eh, dobrých podobných výsledků v případě mnoha projektů. Eh, pravda je, že nám počet projektů v rámci PESCO narostl ze 24 na 47. A já vidím, že dochází jakému si eh, rozšířování záběru, tedy aspoň počtu, a doufám, že eh, dochází také k prohlubování spolupráce. A já nevím, jak to bude dál. Budeme mít eh, více projektů, bude jich možná 60, já nevím kolik takových projektů skutečně potřebujeme. A možná byste nám mohl, mohli říci, jak to vidíte vy, jaká by byla optimální situace v počtu PESCO projektů. A druhá otázka. Existuje více již podaných návrhů ze strany členských zemí na další rozširování počtu projektů a pokud ano, tak v jakých oblastech? A jaká, jaký je obecný závěr eh, z koordinace mezi členskými zeměmi? Do jaké míry tady máme společné problémy, eh, společné úspěchy, které by mohly být podchyceny společnými rozhodovacími procesy? Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji, pan Gáler za EPP. Já, uh, vielen Děkuji, paní předsedkyně. Poprosím eh, přítomné, aby naše dotazy chápali tak, eh, že nechceme být kritičtí, ale činíme tak proto, že chceme dosáhnout dobrých výsledků. Ne, že bychom tu politiku v zásadě odmítali, přesně naopak. Jde o to, abychom dosáhli evropské přidané hodnoty v těch politikách a v těch oblastech, které, o kterých tu společně chceme hovořit a které vyplývají z analýz ohrožení, ať už je to Libie, Severní Afrika, potenciálně Balkán nebo Sahel. Z toho vyplývá i ta potřeba toho, abychom více věcí dělali společně. Bylo řečeno, a to je také možná jeden z důležitých bodů, že mnoho těch projektů už eh, někde mm, bylo zahrnuto v národních eh, štábních plánech a pak to bylo zahrnuto do PESCO a, a v podstatě to pokračuje na evropské úrovni. To je jedna věc. To zaznělo a myslím si, že je to důležité, že třeba proces CART nám jasně má, jasněji má ukázat, co potřebujeme. Když pak analyzujeme, co společně máme, tak se pak podíváme, kde jsou deficity a z mého pohledu by tam měla být pak nějaká souvislost ve vztahu k těm závěrům onoho procesu kart a jistá prioritizace toho, co u těch projektů se shledá. Řeklo se, že šest projektů teď jsou v té fázi go ahead, Ať už to v detailu znamená cokoliv, eh, pravděpodobně to bude obdařeno jistými prostředky. Těch šest projektů by se mělo možná výslovně pojmenovat, zas tak moc jich také není. A pak bych rád zmínil ještě jeden aspekt, a sice podíl třetích zemí. Tady jsme měli už rozlobený dopis od Američanů. Jedna věc, že účast třetích zemí na projektech teď se bude týkat vlastně i Britů po té, co nás opustili. Z mého pohledu, když vůbec, tak pak bychom to měli pojímat tak, aby v případě účasti třetích zemí veškeré záležitosti související s IPR byly řádně upraveny, ale hlavně bychom by neměli profitovat z toho, co my dáváme navíc z našeho rozpočtu na to. Možná si to jedno, zjednodušeně představuji tak, že kdyby to byl projekt eh, čtyři státy, tři z toho členy EU a jeden třeba Velká Británie, tak ať se prosím klidně účastní ale aby nedostali ten eh, podíl z našeho rozpočtu, ať už to bude 20 nebo 30 protože už nejsou členy a proto ten přístup k ním nemůže být stejný. Tak eh, by to mělo být nějakým způsobem eh, vymyšleno tak, aby to finančně bylo srozumitelné, udržitelné a udůvodnitelné. Děkuji. Basescu. Děkuji, pan Basescu z EPP. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Pokusím se o stručnost. Když se zamyslím nad naší obranou kapacitou, já musím říct, že eh, my sami se v určitém okamžiku nemůžeme eh, ubránit. Například proto, že rozhodně nemáme eh, nukleární rovnováhu například s Ruskou federací, ačkoliv eh, prezident Macron je ochoten debatovat eh, o nukleárních schopnostech, které Francie v současné době má. To, pokud vím, tak eh, během prezidentství pana Sarkozyho se arsenál Francie zmenšoval. Ale když to podechám stranou, tak eh, mm, opravdu eh, nedovedu si představit, jak bychom se ve vážné situaci dokázali obránit. Předpokládejme, že eh, dojde k vyvíjení ruského tlaku někde na hranicích Evropské unie. Jak jsme schopni sami zareagovat? já to nevidím, že bychom toho byli schopni sami v současné době. Takže co s tím? Já myslím, že bychom se do budoucna měli soustředit na tři oblasti. Za prvé, mm, vytvořit v Evropě skutečně výkonný vojenský průmysl a rozložit eh, odpovědnost za eh, různé druhy vybavení, vojenského vybavení mezi jednotlivé země podle toho, co země eh, může dělat eh, nejlépe. Eh, v mnohých zemích se možná vyrábějí tanky, ale některé jsou lepší než jiné, takže proč to nezužit? Za druhé, Například eh, nejsme schopni bránit eh, svůj kontinent eh, před Rusy, ale třeba můžeme udělat více v Africe. To by měla být priorita, poněvadž hrozby, které do Evropské unie jak si vnikají, tak to je většinou z Afriky. Když se podíváme třeba na Sahel, to je opravdu eh, velká oblast a Francie je v tom sama. I když terorismus eh, pocházející z této oblasti se týká nás všech. Možná právě takovéto mise by se měly stát prioritou evropských, eh, řekněme, zásahů, zásahů pro evropskou armádu, ale už tedy méně eh, bránit Evropskou unii za vše okolností. Například eh, pokud je tady někdo, jehož agresivitu je třeba zastavit, je Ruská federace. Ano. Dále naší prioritou musí být Afrika a za třetí musíme být eh, schopni první reakce. To je prostě realita a snad všichni víme, že za poslední dva či tři roky je východní hranice NATO, a tedy Evropské unie, eh, střežená Spojenými státy. Je tam řada vojáků a řada vojenské techniky. Ale tu první reakci to musí být schopná Evropa sama. Já tedy předpokládám, že toto by mohly být mise, které jsou sice skromné, ale jasně, jasně identifikovatelné. No, dobře, teď máme 47 projektů, možná, že až se příště sejdou šéfové států a vlád, že to bude stovka, ale naší prioritou musí být umět se bránit proti hrozbám z Afriky. Děkuji. Europe Bernard Geta. Děkuji Bernard Geta za Renew Europe. Ano. Mikrofon. Il est là. Maintenant c'est bon. Merci de votre aide à tous. Je partage évidemment. Já samozřejmě souhlasím s netrpělivostí, dokonce se zklamáním, které zaznělo od některých kolegů. A nejenom, že eh, s nimi souhlasím, ale i já tedy jsem rozčílený, ale na druhé straně já si velice dobře pamatuji na tu dobu, to je před dvěma roky, ani ne, kdy slovo evropská obrana eh, bylo jenom takovým slovem v institucích EU a eh, v Evropském parlamentu a v Radě a ničím jiným. Kolega eh, Danjean tedy, ten to nějak otazníkuje, spochybňuje, ne, ne, ne já bych rád, abyste mě pochopili, tak to mm, vyjádřím. Určitě mě pochopíte, když to srovnám, porovnám. Takže, komparativně řečeno. Ještě před eh, krátkou dobou vlastně ve Varšavě, kdyby, a tady, pane Danjean, možná se mnou budete souhlasit, když jsme, vy, když jsme vyslovili slova Eh, Evropská obrana, tak všichni vzali nohy na ramena. A Radek Sikorský, můj přítel, určitě si eh, na to pamatuje. A to mě neudivuje. Ale dnes polské orgány, dokonce ve Varšavě samé, já jsem byl před třema čtyřmi týdny u premiéra, já jsem hovořil o tom velice opatrně, že bychom měli mít vojenské kapacity a on mi řekl, no samozřejmě, že my jsme pro evropskou obranu. A když to jde k takovému to vývoji, když vidíme, že dnes eh, eh, francouzsko-německé vojenské letadlo, jak, které se eh, zdálo být nemožností. Teď se to rysuje všechno a dokonce i Poláci teď by chtěli se zúčastnit a klepou na dveře a dveře se otevírají. No, věci se změnily, milí příteli Danžan, když uvidíte, co se stálo na konferenci v Mnichově. Já lituji, že jsem tam nebyl. Vy jste tam asi byl, ano. A já jsem tam nebyl. Ale co jsem si přečetl, když jsem si přečetl projevy, no tak mně se zdá, že toto je změna tónu. E, obecné vnímání, globální vnímání zde v EU, včetně Eh, v těch eh, eh, hlavních městech, které byly nejvíce pro americké, tak i tam, i v těchto zemích teď panuje takové vnímání, že došlo k určitému vývoji toho, jak se američané dívají na nás, tedy evropské spojence. To je nejenom od Trumpa, to je od prvního mandátu pana prezidenta Obamy už. A jak i řekla paní Merkelová ve svém interview ve pro Financial Times před pár týdny, ano, to je strukturní změna a ne nějak konjunkturální změna. Takže lze než litovat, ano, můžeme se nad tím pousmát. Ano, vy se pořád usmíváte, to já vidím, ale můžeme se usmívat spíše než litovat, ale můžeme se snažit také jednat, navrhovat, iniciovat. No, to bylo trochu povrchní, co jste řekl. To je povrchní. Můžeme spíše než tedy litovat anebo se usmívat, tak se spíše společně zamyslet, jak jednat. Zde v tomto parlamentu my nemáme právo iniciovat legislativu, ale nikdo nám nebrání, abychom předkládali myšlenky návrhy. A spíše než se usmívat, já se mm, No, no to je od vás hezk, laskavé, že říkáte, že jste mě neslyšel. No a teď jsem tady, tak mě poslouchejte. Prosím, nechte čas i ostatním, i ostatním francouzům zde v sálu. To, to si můžete říkat mimo. Tak ještě dvě věty. Spíše by bylo dobré, myslím, a určitě nutné, nezbytné, vzhledem k vývoji, eh, nastavení myš, mysli 27 států, tak aby eh, parlament a výbor AFET a po, náš podvýbor, aby se zamysleli nad návrhy, co navrhnou. Děkuji. Pan Mixer. Děkuji, paní předsedkyně. Zkusím to vzít stručně. Myslím si, že to, co sledujeme projektem PESCO a EDF a ty další velké iniciativy evropské, to je způsob, jak streamlinovat své procedury a standardy v oblasti interoperability a myslím si, že je to velice dobré. My jsme, my jako Evropská unie deklarujeme různé vznešené cíle a strategické cíle, které chceme dosáhnout. Globální strategie, která je čímsi grandiozním a pak zjišťujeme, že na to nemáme kapacity nebo v nich máme zásadní mezery, tak pak přicházejí ty projekty, některé nedostatečné politické cíle, ale děláme věci, které jsou pozitivní, ale když pak využíváme ty kapacity, tak eh, zjišťujeme, že EU kolektivně eh, může někam poslat pár tuctů instruktorů, ale v podstatě bychom měli posílat eh, síly v jiném formátu. De... máme tedy ten eh, princip eh, single force jednotlivých cíl, ale jako Evropská unie často jsme omezováni, řekněme, politickými aktivitami ve využívání dokonce i těch nástrojů, které máme. Má otázka nakonec je, my jsme tady hodně v minulých měsících hovořili o evropských eh, aspiracích v oblasti strategické autonomie. A mě by tedy zajímalo, zda eh, jsme přesvědčeni, že je možno těmito iniciativami dosáhnout, iniciativami typu PESCO a EDF, zda je možno dosáhnout nějakého zásadního upgradeu v oblasti strategické autonomie. Děkuji, jako poslední paní Exman z APP. Děkuji, mám stručnou otázku, protože pokud vím, tak prosím o potvrzení, z ta čísla odpovídají po Brexitu. 80 výdajů na obranu uvnitř NATO je mimo EU. A mě by zajímalo, zda tady do, tím dochází k velkému posunu a mě by zajímalo, zda tady dojde k nějaké změně povahy spolupráce PESCO s jinými e, projekty, jako je třeba intervenční iniciativa EU a jak to bude se spoluprácí mezi, e spoluprací mezi PESCO a NATO. Děkuji. Děkuji, velice stručná otázka. A nyní dám slovo našim řečníkům, aby mohli zareagovat e, na ta témata, která nejvíc jim budou vyhovovat. A já bych úvodem ještě k tomuto řekla, že když jsme slyšeli ty různé otázky, tak to eh, odráží náš zájem o téma a i takový pocit eh, takové distance mezi eh, rozporu mezi politickými ambicemi a prostředky, které máme pro jejich realizaci. A i z toho vyplývá určitá frustrace, pokud jde o informace, které se dostávají Evropskému parlamentu my tady máme hovořit o vyhodnocení prvního kroku této strukturované spolupráce a <clears throat> teď já souhlasím s kolegou Danžanem, již dlouhou dobu mluvíme o těch nástrojích eh, konkrétně realizace. A teď eh, sice něco začalo, ale teď se má vyhodnocovat celý ten proces, no a by jste byli vyzváni, abyste hovořili o závazcích členských států, zdali tedy jsou respektovány nebo ne, abyste hovořili o projektech, vy jste možná byli příliš nadšení těmi projekty, aspoň tak to vyznělo, ale vězte, že tady před vámi stojí zvolení e, zástupci, kteří e, Eh, často tedy byli zvoleni i proto, že eh, jejich voliči chtěli tedy hm, společnou evropskou obranu a eh, hm, ono to tedy postupuje, jak jsme slyšeli od vás, s velkým nadšením snad, ale já mám spíš dojem, že to je business as usual to je jako, kdybyste ukládali banány do krabice a mm, tady teď jenom hovoříme o tom, <clears throat> jaký má být rozměr těch banánů, no ale to je úplně něco jiného v obraně. Zde máme velká očekávání, mezinárodní kontext se změnil a my eh, hovoříme o strukturované spolupráci Eh, to ale neznamená, že když je něco mezivládního, že o tom nebudeme mluvit zde v parlamentu, protože to má přímý dopad na Evropský obranný fond a to má dopad na kapsy našich poplatníků. Takže prosím, buďte s námi, buďte k nám upřímnější a řekněte nám více. A pokud něco nefunguje, tak je třeba, abychom eh, se obrátili na ty členské státy, které neplní. A já dám slovo teď těm, kteří si přejí. Děkuji vám za kritické připomínky. Samozřejmě, že účelem naší návštěvy je poskytnout všechny možné informace a já se omlouvám, že eh, jsme takhle spíš na té technické úrovni než na politické. Samozřejmě my jsme ti, eh, kteří se zabývají detailními otázkami. No, no a ten strategický přeskum to je velká, velká otázka, velká problematika a má to samozřejmě strategickou a politickou hodnotu. Ovšem je třeba říci, že tento proces je teprve v začátcích. Takže nejsme schopni zatím zodpovědět úplně všechny otázky. Nicméně mohu říci, že PESCO spolu s obraným eh, fondem a SCAD opravdu poskytují tu nejlepší možnou odpověď, kterou v Evropě máme. Pokud se týče strukturální, strukturální otázek, tak my máme pořád 80 investic do obrany systému na úrovni členských zemí. Takže jako eh, Evropská unie, evropské členské země, nejsme schopni plnit úkoly, které jsme si Eh, už před 20 lety stanovili. My jsme si řekli, že potřebujeme mít schopnost 60 tisíc mužů, kteří vydrží 60 dní a tak daleko nejsme. Otázka samozřejmě je, eh, v tím, jak se situace vyvíjí, eh, jak máme vyhodnocovat tyto cíly. Tady ovšem je to tak, že Evropská unie se nezabývá kolektivní teritoriální obranou. To je úkol NATO. My tedy eh, děláme něco jiného, ale samozřejmě na to můžeme pomáhat. Teď eh, zásadní je stanovit si priority, poněvadž eh, jako evropské členské země ani jako Evropská unie prostřednictvím obraného fondu nemáme dostatek prostředků. No a další věc je tedy to, že eh, se, že se musíme soustředovat na dosažení těch operačních cílů, eh, které jsme si stanovili a tak, abychom byli schopni je provést, ať už je to tedy v Evropě, v Africe, v Libii a tak dále. My v Evropě máme skutečně mnoho eh, vojenských sil Tady eh, nejde o tu logistiku a ty umožňující faktory, ale je to prostě ta eh, high-tech eh, konektivita a prostě to řízení. A tomu možná ještě kolegové mohou něco říct. My samozřejmě máme systém, který je schopný prověřit scénáře, odhalit naše slabiny, ale to si vyžádá čas. Já bych hlavně chtěl abychom eh, do těch debat, které jsme tady měli, byly vneseny opět, byla vnesena opět eh, taková ta vášeň. My prostě chceme eh, Evropu učinit proti různým nestabilitám odolnější, na Spojené státy se nemůžeme spoléhat, potřebujeme vlastní schopnosti, samozřejmě to není absolutní, ale je to něco, co se musí zlepšovat ať už se to týče eh, sdílení, eh, sdílení informací a tak dále. Dneska už vlastně eh, tady nejde jenom o rozmístění jednotek někam, ale jde, jde vlastně o celý ten systém. A někdo napovídá ze sálu, je to vlastně o tom, jak vyhrát. No, v podstatě ano. Takže ano, Možná jsme to měli říct eh, zřetaněji. Eh, jestli tedy za těch posledních pár let jsme jenom prázdně mluvili, já myslím, že ne. My jsme vytvořili řadu nástrojů, které před eh, pěti, třemi, čtyřmi lety nebyly představitelné. Je třeba tedy říci, že bychom nebo rádi bychom se těšili na ambicioznější rozpočet, vzhledem tedy zejména k těm, k těm škrtům, které tady nastávají. No a eh, skutečně bychom eh, chtěli opravdu překonat eh, takovou tu nemožnost poznesení evropské spolupráce na vyšší úroveň. Čili já myslím, že skutečně budeme potřebovat posílit naše operační schopnosti. Ještě tam nejsme, to je tak otázka 5 až 10 let ale eh, musíme se soustředovat na to, abychom právě v tom horizontu pěti až deseti let opravdu dospěli do této úrovně. No a eh, samozřejmě je to zdaňový prostředků, takže chceme co nejlépe využít eh, prostředky, které máme. No a samozřejmě, že je to o zdrojích. Takže eh, mělo by to být o našich eh, schopnostech, který, které chceme vyvinout. Pokud se týče soudržnosti, tak my tady samozřejmě máme priority, eh, prioritní schopnosti, které chceme rozvíjet a k tomu jsou různé iniciativy. Samozřejmě i naše nedostatky jsou v tomto zahrnuty. Musíme se soustředovat na ty správné oblasti máme řadu technických otázků o tom, jakým způsobem ty procesy mezi sebou mají fungovat. E, máme řadu různých e, výborů a máme různé termíny a podobně. E, to je prostě náš denní chleba. A my každopádně můžeme se více soustředovat na výsledky. PESCO je vlastně novinkou i v tom smyslu, že Eh, umožňuje, eh, aby se projevil ten, který členský stát zdá skutečně eh, plní své závazky a pokud tak nečiní, pak tato informace jde do rady a samozřejmě může dojít k různým sankcím až k pozastavení členství. No jestli to skutečně nastane, to já nevím, ale v arzenálu to teďka máme a dříve jsme to neměli. Třeba Eh, jestliže tady skutečně máme eh, nebo jako eh, z té pozice předsedy, předsedy té skupiny pro obranu, která existuje v radě, tak to, jak se to probírá dneska, je obrovský rozdíl oproti situaci třeba před pěti lety. Ano, my skutečně bavíme o tom, jak dosáhnout konkrétních věcí. Samozřejmě, že ne všechny členské země mají stejné bezpečnostní zájmy, jejich historii, ne všechny tomu přistupují stejně, čili my tedy hovoříme o takzvaném strategickém kompasu. Eh, to byly tedy strategické dokumenty, eh, které budou eh, analyzovat výzvy a hrozby. A od toho by se potom měla rozvíjet a odvíjet naše eh, nová strategická eh, obraná kultura. No a skutečně je nutné, abychom přiblížili tedy ambice eh, k realitě, tedy ne, že bychom tedy slevovali z ambice, ale spíše, mm, aby, jak říkám, aby se realita spíš blížila těm ambicím. No a já velice rád s velkým potěšením eh, povedu tuto konverzaci zde eh, na půdě tohoto výboru. Já si myslím, že PESCO skutečně je významným nástrojem, eh, v naší závaznost do různých tedy závazků členských zemí, to tady také dříve nebylo, no a teď jde o to, abychom jenom lépe tedy řídili to, co máme Eh, vlastně produkovat. A eh, tím cílem je vlastně strategická autonomie Evropské unie. No takže já myslím, že eh, momentálně tady u toho zůstanu. Děkuji. Možná velice stručně teď každý dvě, tři minutky, protože máme ještě další téma na programu ale máme trochu sklus, což ukazuje zájem o toto téma. A vidíte, že mm, skutečně je velký zájem o to, co nám říkáte. Pan kapitán. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám za vaše otázky, které byly opravdu velice relevantní. Co se týká toho, co jste říkali a na co jste se ptali, Zda jsme 100 eh, mít co se jako scénář pro západní Balkán, tak mm, v podstatě na to se už do značné míry odpovědělo. O ta odpověď je docela jasná. Nedostává se nám všech těch eh, důležitých věcí, které člověk musí mít, aby mohl vést takové operace. Z perspektivy plánování přesně víme, co nemáme, víme, co nám chybí. Máme scénáře a plány a my se teď snažíme ty nedostatky a to vlastně bylo to, co iniciovalo vznik Peska. To by měl být on hnací motor pro PESKO, ale v tuto chvíli to mu tak ještě úplně není a má to alespoň dva důvody. Jeden je, že když se ptáte člen, nebo žádáte členský, členské státy, aby narychlo dodali nějaké projekty, tak oni nahlédnou do svých národních plánů. Ty národní plány se normálně dělají na 5, 10, 15 let, takže nemůžete očekávat, že jsou v národních plánech nějaké uh, Eh, velké mezery, které by mohl zaplnit ty evropské PESCO projekty. Musíme se podívat trochu víc do budoucnosti a jde o to, že ty věci se teď pomalu dávají do pohybu a více pohlížíme do budoucnosti, podporujeme členské státy více v tom, aby identifikovaly ty správné projekty a to teď už se opravdu jasně ukazuje. Poslední dávka projektu byly už takové hmatatelnější a více soustředěné eh, na ty cíle než ta první várka projektu. Druhý důvod však je, a to je mé takové osobní poznání, že opravdu musíme diskutovat o tom, k čemu PESCO směřuje. Zda směřujeme hlavně k tomu, abychom zachovali svou strategickou suverenitu a autonomii, nebo zda je to cosi širšího, abychom podporovali členské státy v jejich obecném rozvoji kapacit, což z perspektivy členských států je cosi širšího než jenom evropská dimenze. Tam je i NATO ve hře a možná i další elementy. Tedy tohle je třeba vyjasnit. A my v tuto chvíli v rámci těch priorit CDP to je něco eh, širšího než společná bezpečnostní a obraná politika. To jde nad ten rámec. A to tedy znamená, že nedostatky v kapacitách, které teď Evropa má, do jisté míry tam jsou zahrnuty, ale není to nutně to, co by bylo hnacím motorem. Takže e, to si myslím, že je třeba o tom diskutovat, e, co, o čem vlastně je PESCO, jaký má cíl. A ještě bych chtěl hovořit o jednom projektu PESCO, který bych vám chtěl doporučit, abyste se na něj podívali, a to je takzvaný PESCO Project Operations Core, to z té první vlny a to je projekt, který by mohl v čase nakonec vést k čemu si jako evropským silám, které by opravdu byly použitelné pro operace velkého rozsahu. V tuto chvíli diskutujeme se zúčastněnými členskými státy tohoto projektu o pokroku v tomto směru. To by mohlo být jádrem toho. Děkuji. Možná, eh, takže každý teď je tři věty, tak. Dobrá, pokusím se to vzít opravdu velmi stručně, ale odpovídat na ty otázky, proč proč tedy pracujeme na těch podrobnostech? PESCO určitě není žádné kouzlo, žádný kouzelný nástroj, ale je to docela mocný nástroj, kterým disponují členský členské státy. Když se podíváte na očekávaný na délku života člověka 80-82 let, takže se podívejme na PESCO z perspektivy trvalosti. Takže Myslíte si, že za dva roky takový e, člověk může vyhrát nějakou soutěž? No ten člověk by se musel připravit. To znamená, my jsme spíš co si jako účastník rugbyového zápasu za dva roky vlastně členské státy začínají utvářet spolupráci. Hovoříme tedy o tom, že je třeba, abychom hráli dohromady. Když tedy hovoříme o PESCO, tak tady už máme jisté úspěchy, úspěšné příběhy. Co je to úspěch? Co se týká spolupráce, podíváme-li se na projekty PESCO, tak spolupráce mezi členskými státy je úplně nová. Jsou tady členské státy, které vůbec nebyly zvyklé spolupracovat s jinými a teď se účastní projektu PESCO. Podívejte se pečlivě na webovou stránku, která je eh, dostupná pesko.eu. E Tam uvidíte, jak je to se spoluprací mezi členskými státy. Tedy projekt se dá udělat kdekoliv. Členské Státy nepotřebují PESCO k tomu, aby nějaké projekty mohly dělat, ale PESCO je něco víc. Jde o to, aby se plánovalo společně, jde o to, aby vojáci, kteří se opravdu účastní těch aktivit, začali konkrétně spolupracovat. Takže já si myslím, že tady je jistá potřeba eh, pro strategické plánování, aby se to začalo navzájem přibližovat. Jsou tady pozitivní prvky, ale já si myslím, že je potřeba pomoci členským státům, aby lépe komunikovali. Proč říkám pomoci členským státům? Protože PESCO je v podstatě záležitost členských států. My jsme sekretariát, podporujeme ty, kdo chtějí spolupracovat, ale ta vůle musí být na straně členských států. Když se podíváme eh, na to společnou deklaraci, tak eh, my pomáháme členským státům, aby dosáhly těch společných výsledků na základě spolupráce. A tím bych skončil. Děkuji vám. Děkuji. Tři věty, pan Molny. Velice rychlé. Takže za prvé, eh, eh, skutečně mě potěšilo, co jsem slyšel od poslanců. Velká očekávání, to je výborná zpráva. A za druhé je pravda, dokonce já jsem si sám řekl, no já e, také jsem nakažen euro eh, s pesimismem, ano, nebo byrokratickým jazykem, je pravda, není to srozumitelné. Eh, je třeba se podívat konkrétně, když mluvíme o výsledcích. Pokud je o PESCO, těch 20 závazných, zá, závazných commitments, binding commitments, asi ty je třeba nějak přeformulovat, protože někdy často to jsou závazky, které již existovaly předtím a e, potom další ty závazky, no často jsou typu, no já chci být krásný, bohatý a tím to končí, takže nikdo nemůže být proti. A teď je třeba se podívat na ty národní implementační plány. Zdali skutečně členské státy respektují závazky, které jsou dost soft. Těch 47 projektů. Tady skutečně trpíme faktem, že zde máme určitou míru ambice, ale není to formulačně precizní a zatím je nějaké strategické plánování s těmi eh, skupinami eh, eh, mm, mm, s Mm, strategických skupin, jako ve Francii, to tam existují, ale když máme pět, šest těch strategických funkcí, které by se seskupily, aby ty projekty nebyly tak roztříštěné, aby se z nich vytvořily takové skupiny, a protože tam je spousta projektů, které se mm, sobě podobají, anebo některé, které vůbec stejně nikam nepovedou. Takže je třeba si uvědomit třeba Eh, ti Němci mají teď dva projekty, které mají ve svých národních plánech a ty jsou úplně identické jako eh, dva ty z těch eh, evropských, takže je třeba si uvědomit zdali, <clears throat> a říci, zdali některé věci se nedublují a nebylo by třeba to lepší zrušit. A, a když si řekneme, no to bude output, k tomu to má vést, no já myslím, že by, by bylo dobré, abychom byli ale schopni to, schopni to formulovat. To je potřeba nejenom pro parlament, ale především pro veřejné mínění. Děkuji za mm, všechny vstupy. Vidíte, že e, e, máme vždycky velká očekávání od takovýchto diskuzí, ne protože by se nám nelíbila ta strukturovaná spolupráce, ale nám jde o to, aby to někam vedlo. A takže proto vám říkám brzy nashledanou. A nyní na programu máme další bod, který se týká Brexitu. Tento bod je in camera, zavřené dveře. Takže žádám všechny, kteří nejsou oprávněni se zúčastnit této části, tak aby opustili sál. Za to vám předem děkuji a začneme za dvě minutky.